Okay. Good afternoon everybody. I'm, I'm extremely... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Moc se vám omlouvám, že máme spoždění. Eh, fakt je, že jsme mohli začít dřív. Pak, že bych se byl lépe informoval o situaci, já jsem si neuvědomil, že máme eh, rozdělenou schůzi na dvě části. Ta první část je od 3 do 3.30 odpoledne, takže každopádně teď tedy zahajujeme jednání, to je tedy součást toho oficiálního jednání výboru FEM. Pak bude samozřejmě následovat společné veřejné slyšení s výborem LIBE, to už bude za chviličku. Eh, přijde sem pan Aguilar, předseda výboru LIBE. Ale nejprve formálně ještě zpracujeme bod číslo 12, to znamená Evropský rámec pro strategii inkluze Romů. Já teď nebudu hovořit příliš dlouze, protože už máme spoždění. Naopak velmi rád předám slovo paní Jaroka. Prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, toto je už po druhé, kdy hovoříme o této zprávě. Poprvé je to, kdy Evropský parlament má možnost podívat se na práci členských států pod maďarským předsednictvím, eh, které rozšířilo eh, evropský rámec pro eh, strategii na začlenění Romů, které pomáhá, která pomáhá několika desítkám milionů nejchudších osob v Evropské unii, z nichž 10 milionů jsou Romové. Eh, myslím si, že velmi dobře zpracováváme téma venkovských a městských get, které se, která se velmi často objevují, hlavně v posledních letech. Ve všech ohledech se v nich situace zhoršuje a dosaženo bylo jen eh, velmi malých úspěchů, velmi malého pokroku. Proto Evropský parlament velmi vážně bere svou roli konstantní pomoci komisi a členským státům, aby došlo k efektivní implementaci tohoto akčního plánu. Tedy nejde nám pouze o slova a nápady a utracené peníze, což bylo často ten případ za posledních 20 let, a e, nula výsledků. To nechceme. Takže teď se vlastně poprvé zabýváme tímto akčním plánem a částečně i jeho implementací, protože konec konců hovoříme o velmi krátkém období. Všichni víme, že když hovoříme o eliminaci chudoby, tak nemůžeme dosáhnout všech svých cílů během pár let. Nicméně eh, přesto máme pocit, že náš postup je velmi, velmi pomalý. Proč se chci zabývat genderovými aspekty a právy dětí eh, v této zprávě? Eh, no, zkrátka proto, že když se zabýváme nejzranitelnějším sektorem těchto konkrétně tedy 40 milionů lidí, to znamená hlavně romské ženy a romské děti, a e, neromští občané, kteří žijí v těchto segregovaných oblastech, tak e, budeme členským státům moci načrtnout úplný obrázek toho, e, které politiky jsou dobře naplánované, mají dobrý rozpočet a dobře financované. Můžeme se podívat na to, kde je dobře navržený monitoring a kde dochází i k dobré participaci chudých osob a Romů do těchto projektů. Proto jsme požádali několik organizací, aby pro nás eh, provedli výzkum. Pokud mi dovolíte pár slov k němu, tak bych řekla, eh, že Příspěvky za posledních několik měsíců pro nás byly velmi užitečné. V tomto pracovním dokumentu vidíte v první části, že hovoříme o tom rámci jako celku, v druhé části pak hovoříme o romských ženách konkrétně. A právě proto jsme potřebovali od FRR segregovaná data. A našli jsme, zjistili jsme některé zajímavé věci. Mimo jiné to, že riziko chudoby pro romské rodiny se čtyřmi a více dětmi je něco velmi relevantního, protože eh, v rodinách, kde jsou zejména samoživitelé rodiče, eh, riziko není až tak vysoké, jak jsme si mysleli. Dále tento výzkum ukázal, že stárnoucí romské ženy v těchto oblastech jsou nejzranitelnější skupinou a ukázalo se také jasně prostřednictvím čísel, že většina eh, neaktivních Romů jsou právě ženy. Rovněž vidíme, že je zde daleko nižší míra gramotnosti a míra vzdělání. Eh, je zde celá řada neplánovaných těhotenství a vzhledem k hospodářské krizi se jejich situace zhoršuje ještě více, než tomu bylo před nějakými třemi, čtyřmi lety. E, vzhledem k tomu, že se dnes zabýváme otázkou chudoby, e, musíme se zabývat také zvyšujícím se rizikem obchodu s lidmi, e, násilí a jiné, jiných forem zneužívání. Ty budou také součástí této zprávy. Já osobně učiním některá doporučení, pokud jde o genderový mainstreaming, pokud jde o studie dopadu z hlediska genderu, dále zapojení různých ženských organizací, eh, redukce chudoby, kde eh, u dětí zejména tam potřebujeme cílenější aktivitu. Dále tam bude část eh, o velkých rodinách, mladistvých matkách, dětech, které opouštějí školní docházku, budou tam nějaké informace o péči o děti a budou tam informace o integraci Romů do trhu práce, což eh, je velká, velké téma, které nám chybí. Žádné továrny, žádné malé ani středně velké podniky nám nepomáhají vytvářet eh, pracovní místa. Celoživotní vzdělávání tady chybí úplně z těchto oblastí, v těchto oblastech a to je také velký problém. A dochází zde k nepřímé a přímé diskriminaci což je také něco, o čem je potřeba eh, otevřeně mluvit, aby komise pochopila, jaký signál musí vyslat členským státům. Děkuji proto Edith Bauer za stanovisko hospodářského výboru, protože v něm se jasně pojmenovává hlavní problém školení a práce a dostupnost práce, zejména když jste z větší rodiny. Tolik z mé strany. Chci ještě jednou poděkovat za všechny příspěvky, které jsem zatím od kolegů obdržela a děkuji také všem organizacím, které se tohoto účastnili. Děkujeme vám. Teď dáme prostor ostatním kolegům. Eh, paní Klevěte. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o tuto zprávu, i já předložím příspěvek jakožto stínová zpravodajka za frakci socialistů. Podobně jako paní zpravodajka, toto téma považuji za velmi důležité. Rozhodnutí Evropské komise přímo se zapojit do identifikace řešení v otázce integrace Romů je eh, velmi důležité. Toto rozhodnutí eh, umožnilo členským státům vypracovat zprávy pro jednotlivé členské státy pro tuto oblast a po jejich přečtení mohu konstatovat, že eh, se ty zprávy vlastně téměř nezabývají genderovými otázkami. Ovšem je zde několik osvědčených postupů, které v několika případech, v případech několika evropských členských států vidíme. Eh, dovolte mi eh, je vyjmenovat, abych na nikoho nezapomněla. Kromě témat, eh, která zmínila už kolegyně, je podle mě důležité zaměřit se na čtyři hlavní problematické oblasti. Vzdělávání, zaměstnanost, zdraví a ubytování, možnosti bydlení pro romské ženy. Dále jsou zde dvě důležitá témata. E, svoboda pohybu v Evropské unii a boj proti stereotypům, e, které e, se objevují proti romskému etniku. Bude zapotřebí příspěvek od nás, od všech. A bude zapotřebí naše pomocná ruka, tak, abychom tato témata dokázali řádně analyzovat v dobré míře, tak, abychom mohli nalézt řešení na evropské úrovni. Jakožto zástupkyně Rumunska, členského státu Evropské unie, kde máme velmi podstatnou romskou komunitu, mohu přispět zkušenostmi z vlastního státu. U nás máme eh, dlouhou historii soužití s romskou komunitou, což eh, Rumunům pomáhá ujasnit si, co je na romské komunitě dobré, co je na ní špatné. Nelze jenom kritizovat a generalizovat je potřeba hlavně pochopit specifika tohoto etnika, protože se jedná o velmi specifickou komunitu, která je svým způsobem velmi zvláštní. A je potřeba najít evropská řešení na problémy, se kterými se potýká. E, já už e, teď ukončím svůj projev, předložím pozměňovací návrhy a těším se na další spolupráci s kolegy na finalizaci této zprávy. Těším se, že najdeme pro tuto oblast celoevropská řešení. Děkuji vám. Eh, děkuji vám. Teď dávám slovo paní Bauer. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi pár stručných poznámek. Eh, dnes jsme na výboru EMPL hovořili o stanovisku k této zprávě a jak bylo řečeno, pokud se týká odpovědnosti výboru EMPL, poukázala jsem na téma zaměstnání, na téma práce. Mám takový dojem, že je důležité, že je nutné rozlišovat velmi jasně mezi zaměstnatelností, mezi přístupností práce a mezi diskriminací. Bez ohledu na to, že tyto fenomény jsou velmi úzce propojené je důležité jasně si říci, co je ještě zaměstnatelnost, s přihlédnutím samozřejmě k tomu obrovskému procentu negramotnosti eh, mezi romskými ženami a s přihlédnutím k velmi nízké zaměstnanosti. Je to pouze 24% ta zaměstnanost mezi romskými ženami. Takže eh, je to svým způsobem neobvyklá situace pro trh práce. Je to velká výzva. Nesmíme zapomínat, že bychom nejprve měli vyřešit otázku zaměstnatelnosti. A to pro tento obrovský objem nedostatečně vzdělaných lidí. Pro tuto skupinu v podstatě nikdy na evropském trhu práce nebude dostatek pracovních míst. Takže první věc je, jak dodatečně vzdělat romské ženy. To je, myslím, ten první úkol, který musíme vyřešit. Jak je vzdělat? A další téma je pak eh, otázka vzdělávání a, a proškolování celkově, to je eh, samostatná věc. A pak je zde také téma, eh, abych tak řekla, vytvoření sociálního systému v těch různých podmínkách, je zkrátka potřeba nabídnout nějaké velmi silné pobídky, aby eh, příslušníci zejména velkých rodin a samoživitelky, matky chodili do práce. Protože hospodářská nezávislost je mezi romskými ženami velmi nízká. Proto mi připadá, že bychom měli velmi jasně říci, že Toto jsou úkoly, které zatím ještě splněny nebyly, jsou to výzvy, které jsou velmi, velmi vážné. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď dostane slovo zástupce komise, pan eh, Papa Nikunokolov. Thank you. Just for the record is Papa Michalopoulos. Eh, jenom tady bych chtěla říct, že to je Papa Nichamokulus. Ale říkejte mi, Elena. V první řadě bych chtěla říct, že komise vítá iniciativu Livy, že připravila tuto zprávu. Bez pochyby komise si velice dobře uvědomuje, že Romové jsou velice jasně zranitelnou skupinou a je tady rozdíl tedy mezi muži ženami, ale také mezi romskou většinovou společností. Je to tady nesmírně důležité. Co se týče statistik, nechtěla bych hovořit o podrobnostech, protože vyšly z nedávné studie FRA a během veřejného slyšení se tato organizace dostane k těmto výsledkům, bude je prezentovat, takže já se omezím pouze na to, že jsme identifikovali nesmírný problém v oblasti vzdělávání, zaměstnání a zdraví. Je tady také otázka vícečetné diskriminace a to je také téma naší zprávy. Musím také přiznat, že ten nový rámec řeší tuto otázku pouze marginálně. Neřešíme otázku rovnosti pohlaví. Nicméně v naší zprávě z června jsme upřednostnili tuto problematiku především v oblasti vícečetné diskriminace a v nedávném návrhu eh, pro doporučení rady jsme také uvedli část 3.5, která se konkrétně zabývá otázkou ochrany romských žen a dětí. Na závěr mohu pozaříci, že se těšíme až obdržíme konečnou zprávu. A také bych chtěla poděkovat paní zpravodajce, která je eh, velkým spolupracovníkem během posledních několika let a zabývá se otázkou romských občanů. Děkuji mnohokrát zástupkyni komise a nyní má paní Jaroka možnost na odpověď, prosím. Děkuji mnohokrát, budu stručná. Jediná věc, kterou bych chtěla říct, je to, že kromě důvodu, že se chceme zaměřit na ty nejchudší a nejzranitelnější skupiny Romů, vybrali jsme si právě aspekty žen. A udělali jsme to také z toho důvodu, že tato otázka chybí ve všech národních strategiích a to je zarážející, protože si uvědomujeme, jaké jsou poznatky z průzkumu, že během krize právě ženy v, těm, v těchto romských komunitách jsou těmi, kteří mají vztah s vnějším světem, takže jsme byli potěšeni, když jsme se dozvěděli, že FRA poukazuje na některé nové aspekty uvádí, že i když jsme si mysleli, že to je ta úplně nejzranitelnější skupina, tak eh, jsme se dozvěděli, že co se týče přístupu ke eh, zdravotnictví, to mnohem více ovlivňuje muže. Takže je patrné, že se musíme ještě dopracovat k tomu konečnému cíli, zbavit eh, toho zatížení chudoby příští generaci. A jedno z nejkontroverznějších sdělení, které tato zpráva bude obsahovat, je to, že když eh, neuznáme, že romské ženy mají velké rodiny a dlouhou dobu vychovávají své děti, tak ve většině členských států nedostávají žádné dávky nebo žádné příjmy a tím vzniká velice různorodá situace. Romské ženy pak nemohou nebo velice obtížně sehrávají svoji úlohu. Etnografický i antropologický výzkum poukazuje na to, že mají největší vliv na rozvoj a vývoj dětí, které jsou z těchto osad, takže z tohoto důvodu je důležité, abychom se zaměřili na romské ženy, na romské děti v této zprávě, abychom poukázali právě na ty problémy, které ještě existují, i když máme k dispozici určitý rozpočet. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych říci, že výbor pro ženské otázky má velké štěstí, že má tak vynikající zpravodajkyni k této problematice, takže se těším na dobrý výsledek této zprávy. Přeji vám hodně štěstí, ale vím, že ten výsledek bude velice dobrý. Děkuji. I will now read out the, the, the, the timetable and the deadline for takže, co se týče podávání pozměňovacích návrhů k této zprávě, jednak 24.9. do poledne musíte podat pozměňovací návrhy a konečné hlasování k této zprávě bude 14. října. Plenární zasedání to bude řešit asi v listopadu, ale to musí být ještě potvrzeno. Tím bych tedy rád uzavřel tento bod a uděláme si dvouminutovou přestávku předtím, než zahájíme společné slyšení.